Děkuji, že tady budu mít dvě prozby. Jedna je směřovaná tlumočníkům, aby s námi zůstali o pár minut déle a druhá je směřována stínovým zpravodajům, aby byli ve svých komentářích co možná nejstručnější. Eh, paní zpravodajka nicméně skončila svůj projev tím, že je otevřena všem eh, komentářům. Nejprve pan Sala Franka. Eh, ano, děkuji. Pan Fisas, eh, stínový zpravodaj za naši frakci, bohužel nemůže být v tuto chvíli s námi, proto budu hovořit jeho jménem. Chce poděkovat paní zpravodajce, protože to, co psala, obsahuje jeho představy, schrnuje jeho představy, eh, předloží některé pozměňovací návrhy, které potvrdí tento směr. V některých jiných pozměňovacích návrzích půjde o to, aby byl ještě více vyzdvižen obchodní rozměr. Aid for Trade eh, nebo eh, obchodní, dohody o obchodním partnerství, to by také mělo eh, v těch pozměňovacích návrzích zaznít. Děkuji tedy za spolupráci v, v, od, ve výboru pro rozvoj je sepisována podobná zpráva a to je v podstatě všechno. Děkuji. Děkuji. Já hovořím jménem pana Zahradila. On má eh, velmi dlouhý komentář, ale v podstatě jde o to, že EKR souhlasí s několika body, které jsou součástí té zprávy. Byli bychom rádi, kdyby tam tedy byl zapojen soukromý sektor a další projekty, které se snaží mobilizovat soukromé zdroje. Chceme tedy pomoci těmto eh, zemím, chceme se eh, Chceme jim pomoci v tom, aby se posunuli od těch tradičních sektorů eh, k těm novým sektorům a také bychom byli rádi, kdybychom pokračovali v naší spolupráci i nadále tímto způsobem. Děkuji. Nyní má za ALDE slovo paní Lalond. Pane předsedo, vážení kolegové, já jsem velmi ráda, že se mohu vyjádřit k tomuto důležitému tématu. Vztahy mezi Evropou a Afrikou je, jsou zásadní a je bezpečnost a prosperita našich obou kontinentů je velmi propojena. Na, za, na, úvěr, na úvod bych ráda poděkovala a poblahopřála panu zpravodajovi Pongovi, který za deve zpracoval tu zprávu. Souhlasím s tím, že se musíme zaměřit na společné akce podporující rozvoj v afrických zemích. Blahopřeji také Marie Arena, naší zpravodajce, za její práci a úvahu o roli, kterou obchod může hrát v rámci nové strategie EU vůči Africe. Já bych také ráda doplnila některé věci a pozměňovací návrhy, které předložím jménem frakce ALDE, půjdou tímto směrem. Za prvé si myslím, že na, musíme odpovědět na otázku, jak může obchod, obchodu využívat Afrika pro ekonomický rozvoj. Víme, že obchod je hnací silou rozvoje, ale obchod a rozvoj nejsou, nejdou vždy spolu. Některé ekonomiky afrických zemí jsou velmi zranitelné a křehké vzhledem k situaci eh, na, Evro- na světovém trhu. Je potřeba posílit ekonomiku, zaměřit se na industrializaci a tercializaci kontinentu. Musíme podporovat technické znalosti a pod- poskytovat experty. Plně podporuji iniciativu Aid for Crate Evropské komise, která musí být těžištěm naší strategie a nakonec si myslím, že potřebujeme africká řešení na afrických problémů takže musíme se zaměřit na projekty zón volného obchodu v Africe. Za druhé musíme zdůraznit investice a zejména, aby mohli využít Evropské finanční banky pro financování udržitelných projektů, které budou vytvářet pracovní místa na tomto kontinentě, zejména přístup na digitální trh, na internetu, čisté technologie nebo modernizace infrastruktury v oblasti zdravotnictví a zlepšování poskytovaných služeb služeb. Musíme podporovat rozvoj soukromého sektoru a podporovat podnikání. Na závěr více kontaktu s rozhodujícími činiteli ve veřejné sféře, osobní sféry, osobní kontakty. Například by se mohl konat summit podnikatelů a ředitelů podniku, aby si vyměňovali osvědčené postupy nebo forum žen a organizovat pomoc asociacím. A myslím si, že forum žen ženes, že, africké ženy jsou velmi podnikavé a kdyby se mohli, když jsem se účastnila posledního summitu Afrika Francie, které se věnovalo podnikatelkám z Afriky, ženám podnikatelkám, tak mohu říci, že tam bylo plno projektů. Setkala jsem se s, s vynikajícími podnikatelkami, takže bychom měli se zaměřit na tyto ženy podnikatelky. Děkuji, děkuji já vás skutečně žádám, abyste omezili váš řečnický čas. na za GUE Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo. Já se skutečně vynasnažím být co možná nejstručnější. Naší stínová zpravodajka tady není, ale eh, poprosila mě, aby řekl, že tedy sdílí eh, stanovisko paní zpravodajky. Opakuje, že obchodní Investiční politika EU by měla podporovat solidární a spravedlivou ekonomiku, neměla by přispívat ke korupci nebo Eh, daňovým podvodům, naopak by měla přispívat ke spravedlivému daňovému systému a ke spravedlivým daním, tak abychom zajistili udržitelnost do hodnotového řečesce a nemělo by docházet k tomu, že zadlužení v eh, afrických zemích bude eh, neudržitelné. To je všechno a všechny další komentáře tedy dostane přímo paní autorka stanoviska. Děkuji vám za spolupráci a nyní paní Hautala za zelené. Já jsem známá tím, že jsem velmi stručná řečnice, takže tomu dostojím. Myslím si, že celá řada bodů v tom návrhu eh, stanoviska paní Arény je eh, podstatná. Myslím si, že některé body bychom mohli více rozpracovat, především ty, které považuji za důležité. Například zdokonalení podnikatelského prostředí je klíčové. To znamená dobrá zpráva věcí veřejných, boj proti korupci a tak dále. Byla bych ráda, kdyby tam bylo něco konkrétnějšího v tomto smyslu. Kromě toho eh, si velmi cením toho, co bylo řečeno ze strany ALDE na téma žen a obchodu. Možná, že i to bychom mohli dále rozpracovat. A konečně eh, poslední věc. My nyní máme Evropský fond pro udržitelný rozvoj, což je přesně eh, ten způsob, jak tedy můžeme zapojit soukromý sektor, tak aby přispíval vyzýval k udržitelnému rozvoji a i o tom bychom mohli v tom stanovisku něco zříci. Já si myslím, že to nepochybně bude dobrý příspěvek ke zprávě výboru DV. Děkuji a za EFDD má slovo paní kolegyně Begin. Děkuji, pane předsedající, také si podělá kolegyně Areně za vynikající práci. Sdílíme její přístup také se budeme snažit přispět a předložit náš pohled na věc a chceme se snažit řešit velké problémy Afriky. Afriky, která příliš dlouho byla chápána jako banka, ale nyní se musí stát příležitostí. Příležitostí pro Afričany i pro nás. To znamená, že zapotřebí je podnítit k tomu a to také prostřednictvím obchodu. To jsme říkali v souvislosti s eh, horninami. A nepochybně máme spoustu možností a také velkou zodpovědnost. Možná ne jako učitele, ale jako rovnocení partneři rozvíjet se možná nejvíce iniciativ, které budou přinášet bohatství do tohoto kontinentu. Nesmíme zapomínat, že e, to je kontinent, kde máme vidět největší růst budoucnosti a proto by měl prospívat všem. Děkuji. Je to tedy žádost o slovo jménem Davida Martina. Prosím, ano. Eh, omlouvám se, budu velmi stručný. Já souhlasím s přístupem paní Marie Arene, ale mám eh, jednu poznámku k odstavci C. Mně se nelíbí, když se eh, tady říká, že tedy obchodní preference neměly vliv na industrializaci těchto zemí. Já si myslím, že ty programy jako je GSP Plus měly eh, dopad na africké země, že jim pomohly. Pokud máte pocit, že bychom měli dělat více, pokud jde e- o koncept Aid for Trade a tak dále, že bychom tedy měli odstranit technické překážky obchodu a tak dále, tak eh, to bychom také mohli zmínit, ale myslím si, že tato věta, kterou jsem právě citovala, citoval, eh, musí být změněna. Děkuji a nyní tedy předám slovo eh, komisi, aby se k tomu vyjádřila co možná nejstručněji. Prosím. Děkuji, pane předsedající. Děkuji vám za to, že jste nás přizvali, abychom se účastnili této výměny názorů. Výchozím bodem je sdělení, které jsme připravili. Jako vždy ve sdělení musíte pokrýt celou řadu otázek, nicméně doufám a domnívám se, že jsme se nasnažili tak učinit. Vy eh, to můžete sami posoudit, kdy si to přečtete. Nadřazeným cílem, nadřazenou prioritou, o kterou se snažíme, je to, aby Afrika, eh, abychom v Africe vytvářeli pracovní místa. Výchozím bodem našeho myšlení byla ta míra demografického eh, vývoje v Africe. A když to tedy srovnáme s tím, kolik v posledních deseti letech bylo eh, vytvořeno pracovních míst, oni vytvořili 3 miliony pracovních míst za rok a eh, obyvatelstvo roste o 5 za rok. To znamená, že bychom potřebovali 18 milionů pracovních míst za rok. To znamená, že hrozí, že ta situace bude skutečně nebezpečná a nesmíme eh, to zastírat. Jeden způsob, jak bychom tedy mohli na to reagovat a jak bychom se to mohli snažit vyřešit, to jsou investice. To už bylo zmíněno. Evropský investiční plán. Ten byl také zmíněn. Právě investice jsou naprosto klíčové, pokud chceme vytvářet pracovní místa. Je potřeba vytvářet přidanou hodnotu, industrializovat africké země a vytvářet pracovní místa, která budou důstojné. To jsou tři eh, roviny eh, tohoto nástroje, to znamená, že jde o pomoc eh, při zlepšování životního prostředí a snažíme se zlepšit také investiční prostředí. A to je poslední věc, kterou k tomu chci dodat. Je tu komplementární iniciativa, kterou jsme navrhli a které, které jde o to, abychom zlepšili investorské prostředí, investiční prostředí. Snažíme se eh, vstoupit do kontaktu s africkými protějšky a zajistit tady standardy pro investice regulační nejistota je velkým rizikem, to už bylo zmíněno a platí především pro určité africké oblasti, protože se domnívám, že je pravda to, co říkala paní zpravodajka, nesmíme eh, nahlížet na Afriku jako na celek, protože Afrika se skládá z 54 nebo 55 zemí, které, eh, z nichž každá je jiná. To znamená, že eh, pokud jde o návrh stanoviska, tak jeden z investičních e, principů je to, že se snažíme prostřednictvím politických pravidel e, vytvářet výhodné a stabilní investiční prostředí. Jeden z hlavní, jedna z hlavních zásad e, investiční politiky je to, že, se chceme, že chceme zajistit transparentnost, právní jistotu a právní stát. To není nic, co bychom si jen tak vymysleli, je to inspirováno podobnými iniciativami UNCTATu a e, G20. To znamená, že my chceme takovou všeobecnou dohodu. Není to nic e, povinného, ale bylo by dobré, kdyby tady byla všeobecná dohoda mezi Africkou unii a Evropskou unii, která by e, tedy vytvořila vhodné investiční prostředí. Děkuji a nyní tedy dostane zpátky slovo paní autorka Maria Arena. Děkuji vám všem za vaše příspěvky. Když říkáme, že obchodní preference neumožnili industrializaci země, to je proto, že to nebylo dostatečné a musíme přemýšlet o dalších opatřeních, abychom posílili tady toto. Není to nějaká kritika obchodních preferencí, jen jsme chtěli říci, že to nestačilo pro stimulaci diverzifikace činnosti. Takže si myslím, že toto bychom možná mohli přeformulovat, ale jsme velmi omezení, protože to je pouze stanovisko, které my zpracováváme, takže ten postup někdy tedy eh, není až tak eh, Přesně. Děkuji vám všem za vaše příspěvky, také za příspěvek komise, protože si myslím, že souhlasíme s touto logikou jednak ohledně rozvoje obchodu pro podporu rozvoje pracovních míst. Víme, že demografické cíle ve, v Africe jsou velmi důležité, stejně tak jako migrační problematika. A vy jste odkázal na eh, určitě té, do, to doporučení a myslím si, že bychom skutečně měli najít společ průsečík mezi našimi strategiemi a strategiemi, které se rozvíjejí v rámci OSN. Takže zcela souhlasím s tím, co jste řekl a také s většinou příspěvku kolegů, takže budeme spolupracovat, abychom doplnili tady to malé stanovisko, ve kterém jsme velmi omezeni, ale jsem si jistá, že se nám společně podaří zpracovat dobré stanovisko. Děkuji, děkuji také za vaši otevřenost a optimismus pozměň, lhůta pro pozměňovací. 1. září v poledne pro všechny kolegové, prosím, mějte na paměti pozměňovací návrhy, jejich, eh, eh, jejich obsah.